Jako první dám slovo eh, paní poslankyni eh, Deirdre Klin z Děkuji vám, pane předsedo. 25. Eh, listopadu bude Mezinárodní den násilí, boje proti násilí s, na ženách ženy slabší pohlaví a, často se dostávají do takové situace, kdy jsou předmětem násilí. Eh, irský stát nedávno poslal, eh, podepsal eh, Istanbulskou úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji s domácím násilím a násilím na ženách. Domácí násilí se obyčejně vnímá jako něco, co probíhá za uzavřenými dveřmi a je třeba, aby tam zůstalo. Ale už se to mění a je třeba poskytovat podporu ženám nejenom obětem fyzického násilí, eh, eh, které, eh, fyzického násilí, ale také psychologického násilí, což může mít ještě hrozivější důpadky. 12% žen trpí násilím denně každý den v Evropě. Policejní i soudní systém musí být nastaven tak, aby jeho Eh, pracovníci eh, rozpoznávali, eh, mm, že toto je problém a je třeba ho řešit mimo domácnost a je třeba situaci nastavit tak, aby se to všechno bylo vážně. Děkuji vám. A nyní paní Grapíny, říká pan předsedající. Máte slovo. Domnule președinte, doresc să exprim îngrijorarea concetățenilor. Děkuji, já bych chtěla říci, že moje země eh, je znepokojena, pokud jde o eskalaci násilí a ehm, obavy eh, občanů, kteří žijí v jiných eh, zemích. Jde o bezpečnost evropských občanů v celé Evropské unii. Myslím si, že je potřeba, aby předseda komise i rady vystoupili v parlamentu a představili svůj program, pokud jde o migraci, uprchlíky, bezpečnost na hranicích a bezpečnost evropských občanů, protože kvóty problém neřeší. Není možné eh, držet eh, pohotovostní stav eh, nekonečně dlouho, sledovat ztráty na životech. Je třeba se z krize vymanit, přejeme si bezpečnou eh, unii, rovné zacházení, nechceme dvourychlostní Evropu, chceme Evropu bezpečnostní, bezpečnější, všichni jsme se podepsali pod rovné zacházení. Um... Děkuji. Nyní Beatrix von Stork, prosím. Vážený pane předsedo, mnohokrát děkuji. Musíme se zamýšlet na souvislostmi mezi otevřenými hranicemi, teroristy a legislativou. Paní Holmajer eh, minulý týden z hlediska zelených a eh, levicových stran eh, řekla, že mají jakousi zodpovědnost, protože požadovali větší kontroly. Tady jde o to, že bychom eh, měli schromažďovat údaje. To pomůže více. A také otázky eh, kontroly SMS a také kontrola eh, těch dat, které se jaksi archivují do zásoby. I to francouzi neudělali. A víte, že nyní se tady pohybují ilegální zbraně. A Teprve nyní se hovoří o tom, jakým způsobem zpracovat a zpřísnit zákony ohledně i sportovních zbraní a různých asociací. Hranice musí být kontrolovány. To je to, co paní Holmajer a CSU nechtějí. Vielen Dank, Děkuji. poslankyně Jana Tom. Děkuji, pane předsedo. Válka v Sýrii je významná výzva pro Evropu. Eh, útok na a eh, eh, v ruské letadlo, útoky v Paříži ukazují, že válka přišla do Evropy a teď se musíme bavit o, rozhodn- odlišných hodnotách. A mm, mezi našimi zeměmi, ale z pohledu ISISu Evropa a Rusko je to tež. Na nedávném zasedání v Polandu, balští prezidenti pobalských států eh, řekli, že se ne, eh, připojí ke koalici eh, proti ISISu, pokud tam bude bude eh, součástí Rusko. Takový přístup je špatný. Eh, musíme bojovat proti eh, dalším a boj proti ISISu je důležitý, abychom zohledňovali naše geopolitické problémy. A teď Juan Ferreira pane předsedající Situace migrantů, eh, kteří používají balkánskou cestu, se stále jejich počet se zvyšuje a je to vlastně největší znepokojení z hlediska humanitární situace. Ta situace se zhoršila v posledních dnech. Eh, mnoho zemí vytvořilo diskriminační a ilegální překážky eh, také v souvislosti s eh, národnostmi těchto běženců. A tyto osoby jsou velmi zranitelné. To vše vyžaduje naléhavou reakci na tuto situaci. A jediná možná odpověď musí být v souladu s principy Evropské unie, o kterých hovoří, ale které nedostatečně uplatňuje. Musí tady být reakce, která odpovídá lidským právům, která podporuje tyto lidi, kteří prchají před válkou a eh, je nutné zde vytvořit jakési bezpečné koridory, které by byly spolehlivé. To je imperativ Eh, této doby tak, aby eh, nebylo eh, možné podporovat zločinné aktivity. Děkuji. No. Děkuji a nyní pan Jorge Sebastia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nedávno bylo 20. listopadu, což eh, je důležité datum týkající se konce eh, frankismus, eh, který si připomínáme ve Španělsku, také v Alicante v roce 1878 byl zabit Miguel Grau, který doposavat nebyl dostatečně uznán tak, jak si zasluhuje. Je to důležité z hlediska, eh, z hlediska historické paměti, aby všechny oběti eh, byly eh, uznány a dostalo se jim ocenění tak, jak si zasluhují. Je potřeba poukázat na trestné činy, kterých se dopustili totalitní režimy kdekoliv na světě. I tento eh, parlament a další evropské instituce musí jednoznačně odsoudit eh, situaci jakýchkoliv totalitních režimů a neuznávání eh, obětí a trestných činů, které tyto režimy spáchaly. Děkuji, pane poslanče. Paní Margot Parker má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejde jenom o perzekovanou minoritu, ale jednu z nejstíhanějších, a to jsou křesťané eh, v Sýrii na Blízkém eh, východě. Eh, jsou to lidé, kteří tam žijí v regionu, kde křesťanství vzniklo, ale od pádu sekulárního režimu Existuje obrovské eh, vakuum eh, umožňující násilí na křesťanech, eh, kostely jsou přeměňovány na mešity, křesťané jsou nuceni k tomu stát se občany druhé, druhé třídy. Ženy jsou čelí eh, útokům, smrti, existuje tam obrovská eh, nenávist eh, propojená s islámským extremismem. Toto vše se šíří i do, do mé země. Osoby LGBT jsou stíhány, persekuovány. To je zcela nepřijatelné. I dnes eh, jsou v Anglii místa i v Londýně, která jsou nebezpečná pro eh, pro geje, lesby a já si myslím, že toto téma musí zůstat eh, naší prioritou. Děkuji, pan Koreo. Korao. Sorry. Grazie, presidente. PSR, FEP. Děkuji, vážený pane předsedo. Eh, mezi rokem 2009 a 2015 stovky zemědělců a školitelů byly zcela ponechány na pospas eh, ze strany jednotlivých orgánů, které se zabývají fondy. To je apokalyptický scénář, který se odehrává na Sicílii, kde stovky podniků eh, musí zavřít své podniky. Dostal jsem celou řadu mailů ze strany těchto zemědělců na Sicílii, kteří požadují prodloužení používání těch dotačních eh, fondů. S mým kolegou jsme se snažili tuto otázku také předložit regu- regionálním orgánům, ale komise má poslední slovo. A proto pokorně eh, prosím komisi, aby tento fond byl prodloužen, protože je to velmi důležité pro eh, regiony, jako je Sicílie. Děkuji, pane Korao. A teď eh, paní Dominik Bild, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Choroba Alzheimer a mm, podobné mm, choroby postihují asi 6 milionů osob v Evropské unii a ten počet se neustále uh, Eh, zvyšují. 250 tisíc případů je detektováno ve Francii každý rok a mnoho lidí mají mm, blíz, ve své blízkosti eh, tyto pacienty. Tato choroba způsobuje nezvratitelnou ztrátu Eh, duševních schopností, zvláště paměti. A v současnosti bohužel neexistuje žádná léčba Alzheimerovy choroby, i když některé léky mohou zpomalit tento proces. Tato choroba je první příčinou závislosti v Evropě. Tato choroba vyžaduje další prostředky pro výzkum a hlavně musí být uznána jako priorita ve zdravotnictví ve Francii a v Evropě. Já jsem předložila uh, Eh, tuto deklaraci eh, s 25 dalšími eh, poslanci všech možných politických skupin, protože je to zásadní priorita. A vyzývám všechny členy tohoto parlamentu, aby toto deklaraci podepsali. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám, paní poslankyni. A teď Januš Korvin-Mikke, prosím. Děkuji, pane předsedo. 13. Eh, ledna eh, jsem oslovil parlament a řekl jsem, že naši nepřátelé nejsou v Moskvě, ale eh, v Mešitách. A, a mm, pan Bittiker a pan Schurz řekli, že je to něco strašného. A já bych se chtěl zeptat, jestli si nemyslí, že jsem měl pravdu a oni se mýlili. Také bych se chtěl zeptat, proč to, že eh, eh, naše přátelé jsou, eh, nepřátelé jsou v Moskvě by mělo být vyjádřením nenávisti, zatímco vyjádření, že naši přátelé jsou v mešitách, je vyjádřením nenávisti. Tady někdo hovořil o terorismu a zmínil 240 lidí v azijského letadla. A No, se, tedy pardon, že um- zemřelo pouze 130 z těch 204 v azijském eh, letadle. Hmm, to je prapodivné. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo Eva Paunova. Děkuji, pane předsedo. Prišnu sešto takaj 300... Nyní uh, máme desátý den po uh, děsivých útocích v Paříži, ale také 321. Eh, den po uh, útocích na Charlie Hebdo. A posledních 48 hodin v Bruselu nám může ukázat, že nemůžeme uh, už žít v takovém strachu a nebezpečí. Proto desátý den po pařížských útocích tady eh, před námi stojím a říkám, že nemůžeme čekat další 321 dní eh, o tohoto teroristického eh, aktu, abychom jednali. Proto musíme jednat, musíme schválit důležité věci, jako je směrnice o PNR, posílit eh, klíčové prvky, jako je Frontex, udělat z něj skutečného strážce eh, našich vnějších hranic. Musíme se také eh, rozhodnout, co udělat s radikály a zahraniční bojovníky na našem území. A také v neposlední řadě změnit mechanizmy k sběru užitečných informací, protože každý další den, kdy nebudeme nic dělat, je nebezpečný hm, pro naše občany. Děkuji vám. A nyní, uh... Dostává slovo a paní Věrika Dančila. Constat cu îngrijorare. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Zaznamenala jsem, že se začalo v poslední době hovořit o návratu k dvorychlostní Evropě. Je to znepokojivé, protože pan Juncker jako představitel EU takovou myšlenku podporuje, ale to je v rozporu s hodnotami, které eh, na kterých je založen evropský projekt, to znamená solidarita, koheze, soudržnost. Jak můžeme účinně bojovat e, s těmito problémy, jako je chudoba, nezaměstnanost mladých, pokud omezíme integraci? Jakým způsobem se může e, Evropa hájit vůči vnějším hrozbám, pokud jejich e, vůdci hovoří o rozštěpení? My teď řešíme žádost Spojeného království, pokud jde o omezení práv migrantů a to vše je ve velice komplikovaném kontextu, kdy potřebujeme mnohem větší solidaritu a jednotu. Předseda Evropské komise má povinnost podporovat eh, podporovat evropský projekt. Já nevěřím v jeho představu a vizi dvou rychlostní Evropy. Nyní pan, eh, před, pan poslanec Zambasky, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Nedávné tragické události, které eh, jsou důsledkem přesahu islámského státu do Evropy, jsou dokladem toho, co tady již více než rok říkáme. Již dlouho poukazujeme na naše obavy, které se týkají spouštění radikálního islámu v našich domovech. Evropská unie musí jednat velice rychle a zajistit ochranu svých vnějších hranic. Na jihu je nejdelší pozemní hranice Evropské unie a e, její součástí je i Bulharsko, moje země. A já se teď obracím na kolegy z EPP a na další, kteří e, jsou částečně odpovědní za neodpovědný přístup Evropského parlamentu k této monstrózní hrozbě. Trvám znovu na tom, aby byly přijat, byla přijata opatření, jako je okamžité uzavření státních hranic a vnější hranice EU, která je i hranicí Bulharska. Okamžité vyhoštění všech nelegálních cizinců, kteří pobývají na území EU, okamžité odhalení eh, islámských buněk na evropském území. Vážení kolegové poslanci Evropského parlamentu, žádná jiná cesta není. Toto je eh, to minimum, co můžeme udělat, to, co se můžeme pokusit při ochraně našich domovů a eh, hodnost. Děkuji, pane poslanče. A nyní mm, má slovo paní poslankyně Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, ve Španělsku eh, jsou rodiny, eh, které měly oběti za frankistického režimu. Byl to režim, který způsobil obrovské mm, oběti a persekuci, persekuci a tresty proti lidskosti. V Paříži sídlila exilová baskická vláda za, za totalitního režimu, který byl režimem kriminálním. Toto vše nejsou ovšem minulá témata, jsou to témata více než aktuální, jsou současnou hambou eh, naší eh, země, která přistupuje beztrestně k jiným přetrvávajícím totalitním režimům. Děkuji. Gracias. Děkuji. A nyní pan poslanec Josu a Bounce. Děkuji, pane předsedo. Evropská eh, unie a eh, Rada OSN pro lidská práva již několikrát vystoupily proti popírání trivializaci trestných činů frankistického režimu. Nicméně eh, stále vidíme v Evropě je situace, které jsou zcela nepřípustné, například, eh, že německá vláda vyplácí penze eh, dobrovolníkům frankistického eh, režimu, který byl jasně odmítnut. Evrop, španělská vláda přistupuje beztrestně k trestným činům, které byly spáchány za diktatury. Je třeba obnovit důstojnost, respekt a úctu k tisícovkám rodin, které hledají spravedlnost. Žádáme takovýto participativní kolektivní eh, přístup eh, k justici. Evropský parlament má také svůj díl odpovědnosti. Musí jasně říci, že bez trestnosti není demokracie. Jsou tady trestné činy eh, z diktatury, které musí být potrestány. Děkuji. pane poslanče. Nyní paní Begin. Grazie, signor presidente. Děkuji, eh, vážený pane předsedo. Čína zaplavuje naše trhy eh, nízkonákladovými výrobky a to způsobilo, že celá řada zaměstnanců byla propuštěna. A nyní Čína eh, provádí zásadní útok Eh, a komise, pokud eh, povolí statut tržní ekonomiky Číně, eh, bude obtížně obhajovat naše výrobky. Čínská ekonomika není tržní ekonomikou. Čínská ekonomika neplní povinnosti, které s ním souvisí. A mm, více než 3 miliony pracovních míst záleží na rozhodnutí této komise, kterou nikdo nevolil. A hlavně italská vláda si musí uvědomit, že obrovské množství zaměstnání a pracovní příležitosti je ohroženo. Všichni to vědí, ale všichni mlčí. A dokonce i náš premiér a náš prezident o tom eh, nehovoří mimo Itálii. A eh, nebudu překvapena, pokud eh, tato politika skutečně změní situaci. Dobrovole, Begin, um, uh, now Děkuji a teď dostává slovo a eh, paní a eh, poslankyně Tomc. Děkuji. Do Evropy přicházejí eh, migranti za necelý měsíc přes 250 tisíc migrantů eh, procestovalo přes Slovinsko, což znamená více než 10 eh, celkového počtu obyvatel. A jenom čtyři eh, lidé byli přijati jako azyl. Většina z nich zjevně jsou nezdokumentovaní migranti, ekonomičtí. My jsme součástí Schengenu, musíme chrátit eh, vnější hranici EU. Nicméně eh, slovinská policie zaznamenala řadu migrantů, kteří využili eh, těchto migračních toků ke svému prospěchu. Já a No, my si musíme klást otázku, jestli můžeme věřit našim bezpečnostním službám. Jsou eh, naše kapacity eh, a opatření efektivní a po pařížských útocích bych chtěla vědět, eh, co s novým projektem společné bezpečnostní služby Evropské unie. A nyní pan Hlas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Moje první slova dnes eh, eh, chtějí připomenout eh, oběti teroristických útoků v Evropě. Je potřeba zajistit bezpečnostní obranou politiku pro náš kontinent. V každém případě ovšem dnes budu hovořit o diskuzi o, o tom, že Čína chce zavést zásady tržní eh, ekonomiky, což je důležité pro naše sektory, pro náš průmysl, jako je například ocelářství. Čínská ekonomika ovšem není tržní ekonomikou, protože víte, že eh, úvěry a vše se řeší z úrovně státu, eh, zaměstnanci nemají možnost se volně přesouvat z jednoho města do druhého města, tady je přímá kontrola státu ze strany státu, pokud jde o zaměstnance, úvěry, Nicméně následně má přístup Číny dopad na ocelářství například v mém regionu v Asturii. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Notis Marias. Děkuji, vážený pane předsedo. Opět e, byly továny trojkou a mm, e, věřiteli. Eh, došlo k nové kapitalizaci eh, banky, souvisí to s dluhopisy a s dluhy, které máme. A eh, nyní musíme tento zákon, který byl vnucen, přijmout. Bude to ohrožovat situaci z hlediska bydlení. Dochází k velkým spekulacím ze strany bydlení a získávání prvních bytů. A nyní bohužel i vláda eh, naší zemi toto přijala. My bychom chtěli demokratický a mírový postup. Nebyli bychom rádi, aby lidé přicházeli o své bydlení, tak jak tomu bylo ve Španělsku. Sadaví zaměník Jožo Radoš. Nyní Jožo Radoš. Děkuji, pane předsedo. Společná evropská bezpečnostní a obraná politika existuje již 20 let a, a tato a, a bezpečnostní a, a obraná politika 25 let a, a mm. Vytvářejí se eh, různé nástroje, eh, eh, způsoby působení a orgány, ale pokud je o pokrok a sílu těch dvou politiky, tak to jsme příliš nezaznamenali. Zatím ta krize, které čelíme, války v našem okolí, terorismus, to by se všechno řešilo mnohem lépe a dokonce by se tomu dalo i předcházet se společnou bezpečnostní a obranou politikou. Po těch 15 až 25 eh, letech zkušeností a po těch nejnovějších zkušenostech eh, eh, s odpovědí na krizi, myslím, že je docela zřejmé, že společná evropská bezpečnostní a obranná politika musí být posílena. Myslím, že nemůžeme doufat, že naše výzvy zmizí nebo budou snažší do budoucna. Děkuji a nyní Martina Anderson. Děkuji. Minulý týden to došlo k zásadní dohodě mezi dvěma největšími politickými stranami v severním Irsku a mezi irskou a britskou vládou. Eh, velkopáteční instituce jsou jedinou trvalou platformou pro eh, udržitelný rozvoj. Nicméně minulý týden britská vláda neřešila porušení článku 2, eh, pokud jde o povinnosti práva na život, což Evropský soud pro lidská eh, práva potvrdil. Britská vláda eh, skrývala eh, své mm, úředníky, důstojníky politické instituce, které se spojily mm, a podíleli se na vraždách a zakrývali roli, kterou sehrávali v Severním Irsku. Rada pro evropská pro lidská práva musí v Belfastu vyšetřit roli Británie, eh, zneužívání lidských práv a zapojení eh, britské vlády, beztrestnost a zakrývání eh, trestné činnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní pan poslanec Francesc Gambus, prosím. Děkuji. Pane eh, předsedo, já se nejprve chci připomenout eh, oběti útoků z Paříže a dalších míst. Eh, v dnešní době se ukazuje, že přetrvávají trestné činy, které jsou beztrestné. Jsou to trestné činy z, z, před, z doby před 40 lety, z frankismu. Trestné činy nebyly potrestány ani v, mé, v mém regionu v Katalánsku, kde trestné činy páchala eh, španělská eh, armáda v roce 78. Eh, ku příkladu, španělská demokracie i evropská demokracie skrývá hanebnosti, které nebyly nikdy s úctou vyřešeny a já vyzývám tedy vše, aby, všechny, aby se zasadili o důstojnost obětí čekají zejména jejich rodiny. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Pikula. Pitanje zaštite granice. Děkuji, pane předsedo. Otázka ochrany evropských hranic se v minulém týdnu stala otázkou propojenou s ochranou občanů. Až doposavat eh, otázka uprchlíků byla otázkou humanitární či organizační, ale po pařížském masakru a událostech v Bruselu se stala tato věc především otázkou bezpečnostní. Evropská unie je součástí zvláštní války, možná občanské. Nebyli jsme atakováni žádnou zahraniční armádou, ale některými vlastními občany, kteří se zde narodili a vyrostli zde. Kořeny tohoto jevu můžeme najít eh, v určité sociální patologii, která pramení z vyloučení, pocitu vyloučení ze systému, který měl zajistit sociální podporu a přijetí. Samozřejmě, že ne všichni, kteří se stanou nezaměstnanými, se automaticky stanou teroristy, ale je tady interakce různých sociálních, religiozních, mm, mediálních a zahraničně politických faktorů. Nicméně hrozba terorismu bude vytvářet tlak nejenom na národní, ale také na evropské a celosvětové eh, instituce. Thank you very much indeed. Děkuji vám. Nyní pan uh, eh, Palčáky. Vážený pane předsedo, mezinárodní eh, terorismus by chtěl přenést své konflikty do Evropy a právě v blízkosti vánočního období. Terorismus chce znejistit občany a chce nahánět strach. Je zvláště pozoruhodné, že i naši kolegové často podceňují tento problém já se domnívám, že občané očekávají rozhodnutí z naší strany, jinak ztratí důvěru v Evropskou unii. Není možné, aby tady byly rozehrány klasické politické hrátky ve smyslu, kdo zvítězí či nikoli. Jde o to, abychom našli správné řešení. EPP vypracovala řešení z hlediska zabezpečení a zvýšení bezpečnosti občanů. A prosím kolegy, aby si přečetli tento materiál, tak abychom ho mohli přijmout. Jinak je tady nebezpečí, že radikálové zvítězí. Děkuji, Košanom. Um... Já také děkuji. A teď eh, paní Klaudia Topardel. În ciuda gravității situației ce ține de Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Navzdory závažnosti bezpečnostní situace musí evropský proces pokračovat. Nesmíme dovolit, aby eh, nás tato krize mm, dostihla, nesmíme zůstat eh, v nečinnosti, pokud jde o budoucnost Evropy. Nadále musíme myslet eh, na současné problémy, jako je nezaměstnanost mladých. Je to velice zranitelná kategorie, nicméně Tyto problémy nemizí eh, kvůli dnešním naléhavým hrozbám. Máme v Evropě 4,6 milionů nezaměstnaných. Evropská komise musí přinést konkrétní údaje, pokud jde o implementaci svých programů, které eh, se zaměřují na zaměstnanost mladých lidí. Myslím, že potřebujeme další iniciativy a další investice na podporu zaměstnanosti mladých. Proto navrhuji, aby tyto programy platily pro mladé lidi až do 35 let věku. Tato problematika nesmí zmizet z našich priorit a z veřejných debat, protože se projeví ve všech oblastech společnosti v budoucnu. Uh, pan posel. Děkuji. A teď eh, Čaba Šugur, máte slovo. Vážený pane předsedo, uplynulo 40 let od doby, kdy byl přijat základní dokument, závěrečný Helsinský akt. A tento závěrečný akt měl garantovat také práva menšin. A zároveň byl přijat rámc, rámec na e, ochranu těchto menšin. Ještě zbývá mnoho práce, aby tato ustanovení e, byla Eh, ve skutečnosti uplatňování. Celá řada ustanovení nebyla implementována. A já se domnívám, že eh, tato situace eh, by se mohla zlepšit, pokud EU přijme závazný nástroj na ochranu menšin. Evropský parlament by mohl iniciovat tento proces a spustit tento proces. Jedná se o 40 milionů osob a Evropská unie by se měla zabývat ochranou těchto národnostních menšin. To více, že i základní karta o tom hovoří. Děkuji. Um, uh, Madame Deputy. Nyní eh, dostává slovo eh, paní Švidrová. již jenom dvacet pět minut máme možnost hlasovat a rozhodnout o vítězi desátého ročníku eh, lux film prize.

a film urok bulharský film hovoří o rodinných vztazích nepochopeních a konfliktech

Děkuji. A teď paní Titan Darling. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Tento týden eh, eh, napadl eh, první sníh a podzim přechází do zimy a pro spoustu lidí tohle znamená velké obavy z dalších nákladů na topení. Energetická efektiv, efektivní využívání energií má vést k snižování energetické chudoby. My se snažíme na zvyšování, o zvyšování, zvyšování efektivity, ale uh, také zásahy státu jsou velice důležité. Trh sám nepřinese investice, zejména pro ty, kteří žijí v sociálním bydlení a v soukromém nájemním bydlení. A proto nedávné eh, mm, rozhodnutí konzervativní strany eh, seškrtat dotace pro eh, sluneční a větrnou energii je tak politování hodné. Mohla to vytvořit 25,6 miliard liber výnosu pro britskou ekonomiku, vytvořit pracovní příležitosti a také by se dostaly peníze do regionu, jako je ten můj. Eh, britská vláda by měla zvrátit toto eh, své krátkozraké rozhodnutí. Děkuji. Děkuji vám. A nyní a eh, pan Claude Roland, prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka uznání statutu tržní ekonomiky Číny je otázkou, které se velmi diskutuje. To jsme viděli dnes večer. Souvisí to se zaměstnaností v naší ekonomice, zvláště proto, že Čína má politiku, která je jednoznačně komerčně agresivní. A to se projevuje zvláště v ocelářství, kde zaměstnanci a odbory mají stejný názor. Čína nemá tržní ekonomiku. Prodává hutní výrobky, které nerespektují eh, principy spravedlivé soutěže. A toto uznání by bylo velice škodlivé pro stovky tisíců pracovních eh, míst a celkově pro celou naši ekonomiku. Čína proto, aby byla uznána jako tržní ekonomika, musí odpovědět na pět kritérií, které zdaleka nejsou naplněny. Naše hodnoty jsou sociálně eh, podporovány, takže není možné, abychom podpořili tento statut. Je to otázka vitality, budoucnosti naší ekonomiky a hlavně zaměstnanosti. Děkuji. Děkuji, eh, pane poslanče. A poslední řečník eh, dnešního dne bude pan Ištván Ujény. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Máme skoro tři čtvrtě na jedenáct, vidíme to na hodinách nad těmito evropskými vlajkami. Já tady dlouho čekám trpělivě, protože něco chci říct, musím dám všem, dát všem něco najevo. Vím, že se všichni bojíme po těch teroristických útocích, víme, že jsou tady politické síly, které zneužívají eh, tento prostor eh, k propagandě proti uprchlíkům, ale řekněme si to jasně, skutečný problém i leží uvnitř evropské společnosti. A to já chci řešit, chci řešit otázku eh, chudoby dětí. 26 milionů dětí v Evropě je nyní chudých jedno dítě ze čtyř. V Maďarsku toto hm, číslo je ještě horší hovoříme o 4,4% a to je eh, do nebe volající, pardon, pardon 41%. Eh, musíme s tím něco udělat. Eh, zítra budeme hlasovat, musíme ukončit chudobu dětí a vlády to musí vzít na vědomí a musí konečně implementovat ta opatření. Musíme skoncovat s chudobou dětí, musíme s ním vykořenit, protože jinak se Evropa dobře rozvíjet nebude. Děkuji vám, a paní Uje, pane Ujeli. Děkuji vám tedy a, a byl se posledním eh, řečníkem během našeho večerního zasedání. Příští zasedání eh, začne zítra v eh, úterý 24. listopadu 2015. Začneme v 8 hodin 30 minut. A, a potom krátká přestávka a potom v 15 eh, hodin eh, eh, pořad jednáním byl publikován na webových stránkách Evropského parlamentu a nyní ukončuji zasedání a přeji vám příjemnou